doby naší práce, ale dozvěděli jsme se to až včera, takže teprve eh, pozdě jsme vás o to mohli spravit. Přijetí pořadu jednání. Viděli jste návrh pořadu jednání v Kokobu New, News. Dovolte mi, abych upřesnil několik bodů. Pokud jde o hlasování, o těch odhadech pro rozpočet. To je zpráva Salvadora Garrigy, odhad příjmů a výdajů, tak to odkládáme. Protože byro zatím ne, neschválilo tento odhad příjmu. A zpravda je samozřejmě k dispozici rozpočtovému výboru, aby nás pravil o e, aktuálním stavu práce a to dnes odpoledne koordinátoři po našem zasedání eh, dopoledním budou o této záležitosti také jednat. A měli bychom mít také na pořadu jednání studii týkající se toho, jak eh, členské státy koordinují a využívají příspěvky do evropského rozpočtu eh, se svými vnitrostátními rozpočty. A Jean-Luc Deana a Annie Jensen jsou s, e, pravodaj, tato prezentace tedy nebude. A další body. Spravodaj návrhu rozpočtu na rok 2015 EIDER, kterou, která je tady s námi. By ráda, aby se to řešilo její bod spíš odpoledne. Takže to bude jeden z bodů na dnešní odpoledne. A konečně dva zpravodajové, paní Jensen na rok 2014 a Eider na rok 2015, si přejí aby byla komise a radě položena otázka k ústnímu zodpovězení, tedy za náš výbor, a to v kontextu slyšení komisaře Levandovského a Georgievy o situaci potřeby pladeb v Unii, obecné situace a konkrétně pokud jde o humanitární pomoc a od tohoto dvoj slyšení, tedy po té komise ohlásila 11 miliardovou pomoc Ukrajině a jinak alokace nebo rozdělení této pomoci stále je předmětem mnoha nejasností, mnoha otazníků Obdrželi jste ten návrh té otázky k ústnímu zodpovězení, která byla do, rozeslána všem členům výboru a dnes odpoledne budeme mít výměru názoru o obsahu této otázky k ústnímu zodpovězení. Další změna na pořadu. Ann Jensen, která bohužel nemohla se dostavit dnes dopoledne, chtěla by ten její bod týkající se opravného rozpočtu 1 2014, aby se řešilo spíše odpoledne. A naopak Inge Gressle, která tady je stále plná úsměvu, dynamická, tak chtěla, aby ten bod 17 a 18, který ji přináleží, které měly být na odpoledne, aby jsme to vyměnili, aby jsme je probrali dopoledne. Takže Eider, chcete, chcete k tomu něco říci? Děkuji, pane předsedo. Víte, že předseda vždycky přeje k narozeninám a ke zvláštním událostem, takže v této chvíli bych mu já ráda popřála k tomu, že se nedávno stál otcem a dnes se ve Španělsku staví, slaví Den otců, takže já mu chci poblahopřát k tomu nedávnému otcovství, takže mu přeji, aby měl klidné noci i přes veškerý ten pláč a lahvičky s mlékem a zase se tady brzy sejdeme. Merci, Aider. Děkuji, Aider. Jsem velmi dojat tímto osobním komplimentem. Já jsem spíše ve věku dědečka a taky jsem dědeček, ale Mám tedy sedm vnoučat a jedno osmidenní dítě. Je to opravdu velké štěstí, velké životní štěstí a každý ve svém rodinném životě ví, že to štěstí, které nám rodina přináší, je ještě důležitější než naše politická činnost. Ale vraťme se k té politice. Nicméně děkuji, děkuji vám, Aider, a i my, Aider, přejeme aby velmi brzy prožila toto štěstí, já ji velmi obdivuji, protože vím, jaké to je pro muže sledovat těhotenství a porod své ženy a pomáhat ji v těch následujících dnech, takže pro matku je to samozřejmě všechno ještě intenzivnější. To byl tedy první bod na pořadu jednání. Sdělení předsedy, Většinou jich máte v, v Kobu News, ale musím doplnit. Tím, že uvedu jedno velmi důležité datum, víte, že v tom mezidobí na konci našeho mandátu před evropskými volbami, nebo tedy mezi evropskými volbami a zahájení činnosti nového parlamentu, takže mezi 25. květnem a 1. červnem jsme naplánovali mimořádné zasedání rozpočtového výboru, abychom si vyslechli komisaře pro rozpočet, který nám představí věce, kterou jsme zavedli, návrh rozpočtu na rok 2015, přijatý kolegem komisařů, ještě předtím, než tedy komise předloží svůj návrh rozpočtu médiím a veřejnosti. Komise nás původně informovala o tom, že to proběhne 4.6., ale je to o týden odloženo, takže si to prosím zapište, potvrdíme to ještě písemně, bude to 11.6. ve středu. Kolegium komisařů přijme návrh rozpočtu na rok 2015 a hned tedy ve druhé polovině dopoledne se bude konat tato mimořádná schůze, abychom si vyslechli komisaře. A při této příležitosti bych vám rád řekl, vzhledem k tomu, že to bude naše poslední schůze, tak navrhuji, abychom si společně oslavili těch pět let společné práce Vzdali bychom čest eh, všem těm, kteří se na této práci podíleli, připomněli bychom si ty těžké okamžiky, dramata, která některá, někteří z našich kolegů prožili, i se zástupci dalších institucí, s nimi jsme pracovali v průběhu tohoto období. Takže vyhraďte se na to trošku času, ne tedy 4. června, ale 11. abychom si také dali šampaňské společně a poblahopřáli těm, kteří budou znovu zvoleni a rozloučili se s těmi, kteří nás opustí. Pokud jde o další sdělení, tak eh, bod 3, schválení zápisu ze schůze konané 4. března, pokud nebudou do konce schůze předloženy žádné námitky, tak bude tento zápis považován za schválený. A teď navrhuji, pokud je tady ta zainteresovaná osoba, náš kolega Darden, je tady, tak abychom zahájili bodem 7 a 8. Prosím, kolego. Merci, prezident. Děkuji, pane předsedo. Já budu relativně stručný abych eh, vás informoval o těchto dvou uvolněních prostředků. Bude to poslední za našeho funkčního období. Máme zde uvolnění prostředků na žádost eh, společnosti Technologie Itálie, která žádá o více než 3 eh, miliony eur. Bylo to tedy v rámci předcházejícího nařízení na základě kritéria globalizace. Je to více než 500 propuštěných eh, za čtyři měsíce. Můžu rovnou eh, pokračovat eh, k té další prezentaci druhého uvolnění prostředků. Se týká jednoho milionu 900 tisíc eur. Má to pomoci asi dvěma stům propuštěných v souboru 15 podniků v automobilovém průmyslu v Andaluzii a zde je to také na základě kritéria globalizace a je to také v rámci eh, toho starého nařízení. Děkuji. My jsme pozvali paní Morin Chartier, zpravodajku z výboru EMPL, aby se účastnila rozpravy na toto téma. Ona tady ještě ale není. A měla by se také účastnit monitoring group, kterou budeme mít hned poté. Zatím tedy. Máte nějaké otázky nebo poznámky k tomu, co právě řekl náš zpravodaj? Zdá se, že ne. Dobrá. Jak říkal Frederik Dardan, Platí zde režim toho starého systému. A pokud jde o návrh harmonogramu, tak eh, deadline pro pozměňovací návrh je 24.3. v poledne. Hlasování ve výboru EMPL 18. a v rozpočtovém výboru 1.4. a mělo by to jít na plenární zasedání v Dubnu před koncem našeho funkčního období. A to platí jak pro ten první, tak i pro ten druhý projekt, to znamená pro ten italský i pro ten španělský projekt. Děkuji. A teď eh, bych poprosil Inge, aby představila body 17 a 18. Inge. Děkuji vám, pane předsedo. Začala bych těmi politickými stranami. A to tedy zpráva k jednání. 4.3. jsme se setkali mezi stínovými zpravodaji a shodli jsme se, že se chceme brzy dohodnout s radou, chceme být součástí řešení a ne součástí problému. E, první výměna názorů proběhla minulou středu s radou, ovšem e, když už jsme se těšili, že skutečně proběhne, tak ji zase zrušili kvůli výpadku mletu. Eh, zítra dopoledne budeme pak zasedat znovu a eh, my se snažíme prostřednictvím e-mailu dosáhnout co největší míry schody. S komisí se shodujeme na tom textu, jsou to v podstatě eh, texty AFKO o rozpočtovém právu, je zde jedna ještě zbývající otázka o právním ověření rozpočtových ustanovení. Je, jde v podstatě o takový Eh, průběžný systém eh, kontroly účtů, který od nás eh, chtějí. A rada se zatím obsahově k tomu, co komise a my jsme připravili, nevyjádřila. A bohužel nám rada včera večer ještě dala vědět, že vlastně nemá žádný mandát na zítřejší jednání, to znamená, že ta zítřejší debata bude pouze výměna názoru a ne pravý trialog. Nicméně jsme dosti daleko, máme neformální schodu s třemi institucemi a 25.3. bychom to snad mohli dát koreperu. Já bych si to alespoň přála. Děláme vše proto, abychom eh, mohli včas všechno dohodnout. Takže eh, to je na dobré cestě. Eh, ale to, že to je na dobré cestě, nemůžeme říct o tom druhém tématu. Chcete, abych přestala tady na chvilku, nebo mám pokračovat? Pokračovat, dobrá. Takže ta druhá otázka, nástroje pro propojení Evropy. To je skutečně velmi problematická věc, protože rada nás neustále blokuje. Já dnes večer eh, budu mít neformální schůzku s řeckým předsedou rady, s řeckým velvyslancem a generálním ředitelem Joao Žánem, kde by se snad ještě leco mohlo vyjasnit. Eh, jedná se o jednání, která už se táhnou mnoho let a v podstatě řešíme, jakým způsobem se tyto prostředky mohou přenášet, za jakých podmínek a za jakými účely a tak dále. Takže v této věci je stále ještě vše otevřené. Doufejme, že se nám podaří najít i s radou schodu, ale k tomu se rada bude muset pohnout. Eh, my jsme v článku 71 zavedli dostatečnou, dodatečnou flexibilitu pro malé a střední podniky a pokud by tato flexibilita neexistovala, bylo by to skutečně politování hodné. Takže já skutečně nemohu říct ani ano, ani ne. Eh, rada zkrátka vůbec nereaguje a mm, zkrátka hrozí, že velká část prostředků v nástroji pro propojení Evropy nebude vůbec využita, což bude škoda, protože chceme Evropu modernizovat. Já si myslím, že je skutečně velmi zajímavé, že pro šéfy vlád eh, najednou se zdá být i situace, kdy vlastně ve státních zprávách v členských státech nejde udělat nic. Eh, evidentně existují určité proudy, které nechtějí s nástrojem pro propojení Evropy nic mít, ačkoliv ten nástroj znamená příjmy a benefity i pro ně, abych tak řekla. Eh, takže já bych ráda ještě jednou řekla, že je důležité, aby si rada konečně uvědomila, že tyto prostředky jsou pro radu konečně. Chceme moderní Evropu. Pokud rada bude blokovat, blokuje tím de facto sama sebe. Já upřímně řečeno těmto, těmto věcem moc nerozumím, nechápu, proč se tyto věci dějí, ale doufejme, že snad aspoň dnes večer se už věci pohnou tím směrem, kterým snad leží e, nějaké řešení a že se nám v dalších rozhovorech s radou podaří věcmi pohnout e, ještě dále. To je vše. Děkuji vám. Merci Inge. Děkuji Inge. Je to velmi jasné. Dominik Rike požádal o slovo. Děkuji, pane předsedo. Já vystoupím jako zpravodaj ke Connecting Europe Facility. Poté, co jsem se seznámila s těmi těžkostmi, o kterých mě informovala Inge, chci říci, že stanovisko rady k finanční dotaci tohoto nástroje je, že velmi pozměňují nařízení tak, jak bylo přijato. To znamená, že tam jsou velmi důležité prvky víceletého finančního rámce. Už v té době z 50 miliard to rada stáhla na 33 miliard, i přesto, že parlament žádal že je nutno mít k dispozici prostředky, aby bylo možno podporovat z evropského rozpočtu růst. Je to tedy velmi strategický rozpočet. Já chci pouze zdůraznit že stanovisko rady k finančnímu nařízení je takové, že může tento nástroj velmi ohrozit. Nejde pouze o technické problémy finančního nařízení, nejde pouze o to, že by se vyřešily nějaké drobné body, které mohou být sporné, především ve vztahu k ministerstvu financí. Jde se Jde tedy o to, že se ještě tento nástroj omezuje, to znamená, že už nebude dostatečně flexibilní, především ve vztahu k předkladatelům projektu a je to velmi závažné, protože jsou to velmi důležité složky víceletého finančního rámce a já jsem znepokojen ze dvou důvodů kvůli nástroji Connecting Europe Facility jako takovému, protože pokud se stanovisko rady nezmění, tak tento nástroj se dostane do takové situace, kde bude velmi těžké využít prostředky pro ty předkladatele projektu. Vzhledem k tomu, že ty projekty vyžadují velmi dlouhé lhůty, aby mohly být předloženy, aby mohly být rozběhnuty, aby mohly fungovat. A když rada ještě zkrátí tu lhůtu, kde možno prostředky využít, tak eh, je jasné, že to ty projekty zcela zakazuje, znemožňuje. A také mě to znepokojuje z obecnějšího důvodu, protože to jasně ukazuje, že rada se chce způsobem, eh, který se našla v rámci finančního nařízení, vrátit k těm už stanoveným částkám a jít cestou aktualizace rozpočtu a tím pádem budeme mít finanční rámec, nejen tedy finanční rámec, který nás úplně neuspokojuje, ale je zcela nepřijatelné vidět, jak je finanční nařízení používáno jako prostředek politické arbitráže o povaze jednotlivých nástrojů v rámci rozpočtu. Já napíši odpovídajícímu výboru. Vím, že i Inge velmi dobře hajila tento bod eh, vůči radě, ale já chci znovu zdůraznit, eh, že je to velmi závažný problém, nejen kvůli finančnímu nařízení, ale také kvůli tomu, že to jasně svědčí o tom, že rada je tomu velmi nepříznivě nakloněna. Zdá se, že se tady dostaneme do situace, kde těch málo funkčních prostředků, které jsme měli k dispozici, je ještě spochybněno podle mě zcela nekorektním způsobem. Takže je to podle mě, jak říkám, zcela závažné. Děkuji. Ano. Znamená to, že hrozí, že se nedohodneme před koncem funkčního období. Je to tak? Hrozí toto riziko. No a to je také způsob, jak chce rada dosáhnout svého cíle. Předseda, ano, právě o to jde, já to chápu. Dobrá. Děkuji. Už se někdo další nehlásí o slovo. Děkuji Inge. Máme opravdu štěstí, že je Inge, Inge zpravodajkou k tomuto velmi důležitému a delikátnímu tématu a že do toho vkládá tu energii jako vždy. A teď navrhuji, abychom přistoupili k bodu 10, to je monitorovací skupina fondu Evropské pomoci nejchudším osobám a využívání dodatečných prostředků v roce 2014. Znáte princip monitorovacích skupin? Je to příležitost pro nás, naše zpravodaje a samozřejmě i další členy rozpočtového výboru vyměňovat se informace s lidmi, kteří jsou pověřeni zprávou těchto programů v rámci Evropské komise. Byl jsem informován, že zde budou za komisi zastoupeni DG Amplua, DG Agri a DG Budget. Vlastně pro zaměstnanost posílá paní Andrianu Sukovou Tošovou. Je tady, výborně. Vítám vás. Emanuel Genev, Policy Officer. To jsou tedy dvě dámy, které se právě přesouvají do první řady. Serge Legal, koordinátor pro meziinstitucionální vztahy. A pan Patrick Meleza, team leader. Za generální ředitelství pro zemědělství je tady market officer, jehož jméno asi nevyslovím úplně správně. Za generální ředitelství pro rozpočet Kateřina Ouska, budget officer, je tady, usmívá se na nás a také Leticia Gerli, budget assistant. Vítejte, Leticio. To je tedy zastoupení Evropské komise. My jsme pozvali členy našeho parlamentního výboru pro zaměstnanost a Paní Morin Chartier a místo předsedové komise by měly být tady za chvíli. Tato monitorovací skupina je vedena našimi dvěma zpravodaji pro rozpočet 2014 a 2015. Ann Jensen, ta se k nám přidá. Eider, chceš zahájit tu debatu? Samozřejmě tady je důležité vyslechnout si Evropskou komisi. Už jsme jim poslali celou řadu otázek. Chci pouze vysvětlit, proč jsme se rozhodli svolat tuto monitorovací skupinu. Jak víte, tento Evropský fond pomoci nejchudším osobám byl v centru našeho zájmu po celý mandát, po celé naše funkční období byl to jeden z programů, o kterém se hodně diskutovalo také v rámci jednání o víceletém finanční rámci, protože členské státy chtěly snížit tuto položku a my jsme chtěli alespoň tedy zachovat stejnou částku a chtěli jsme, aby tento fond dobře fungoval, protože bohužel v této chvíli je ještě potřebnější než v uplynulých letech a my jsme chtěli, aby prostřednictvím této monitorovací skupiny jsme dostali informace o tom, jakým způsobem bude fungovat v rámci nového víceletého finančního rámce s těmi novými pravidly. Je tam asi těch 12 miliard z fondu soudržnosti, které jsou na to vyhrazeny. Jakým způsobem bude tedy tento fond zpravován, jak začíná fungovat a zda dochází k nějakým spožděním. Je pravda, že kvůli těm spožděním při schvalování víceletého finančního rámce a nařízení došlo k určitým spožděním a parlament hodně trval na tom, aby byla přijata určitá prozatímní opatření, aby ten fond nebyl nevyužíván v průběhu prvních eh, měsíců a aby ty podniky a ty banky, které čerpají z tohoto fondu, aby mohly i nadále fungovat. Všichni víme, jak je to důležité, nicméně myslím si, že nejdůležitější bude vyslechnout si zástupce Evropské komise, aby nám řekli, na jaké problémy narazili a jak vypadá to současné používání tohoto fondu. Bien. Ano, děkuji. Nyní za komisi kdo si chce vzít slovo? Prosím, madam. Děkuji vám, pane předsedo. Komise vítá vstup v platnost tohoto nařízení 11. března. Já chci poděkovat Evropskému parlamentu za podporu tomto nástroji, který je, svědčí o velké solidaritě Teď jde o rychlou implementaci a z otázek, které jsme obdrželi od tohoto výboru, máme za to, že toto je také hlavní současná výzva. Obdrželi jste naše písemné odpovědi, ale já chci využít této příležitosti k tomu, abych potrhla několik eh, stěženích bodů. Nejprve k programování. Členské státy mají 6 měsíců předložení operačních programů a k tomu, aby probrali eh, tuto záležitost s komisí prostřednictvím jednání. Členské státy již nyní na tom pracují a eh, využívají předchozí nástroj potravinové pomoci. Postupuje to zdárně a v brzké době obdržíme operační programy členských států. S některými členskými státy, které již hodně pokročily, jsme v kontaktu. V příštích dnech budou některý, některé operační programy předloženy, ale zatím jsme oficiálně žádné nedostali. Členské státy však nemusí čekat na formální předložení svých operačních programů k tomu, aby zahájili implementaci. A to díky vyjednavacímu týmu parlamentu nařízení umožňuje, aby počáteční datum bylo 1. prosince 2014, tedy ke způsobilosti pro výdaje. A již nyní víme, a obdrželi jsme eh, informace od členských států, že již zahájili svá výběrové řízení k eh, nákupu eh, produktu. A spolu s prodloužením implementačního období v rámci programu pro eh, nejchudší osoby, tak tím vznikají podmínky, které mají zabránit eh, přerušení podávání pomoci nejchudším. Takže členské státy, které zatím obdržely potravinovou pomoc, tak budou moct eh, přistoupit k OP2 potře- budou potřebovat více času. A komise je připravena a očekává, že většina operačních programů bude dána k dispozici v rámci 6-měsíčního období, to znamená 11. září. Vynasnažíme se, aby operační programy byly schváleny do konce roku. Ve vztahu k tomuto schvalovacímu procesu bude komise monitorovat pokrok, operač, pokud jde o operační programy a jsme připraveni rychle jednat, pokud eh, dostupné části nebudou stačit k předfinancování 11%, ve výši 11%, jak se s tím, vzhledem k tomu, že počáteční rozpočet eh, počítal s, nič, s nižší alokací 2,5 miliard eur. A teď to má být 3,4, takřka 3,4 miliard celkových výdajů. V příloze 3 nařízení jsme také zapracovali alokaci pro členské státy a možnost využít další miliardu dodatečných prostředků. Děkuji parlamentu za jejich eh, Eh, za to, že tímto způsobem zatlačili a že máme eh, k dispozici tuto částku. A chci říci, že kromě rychlého, rychlé fáze programování a implementace věnujeme pozornost také monitorování, tak abychom zajistili sběr údajů od samého začátku, protože je důležité, aby se vědělo, kolik prostředků bylo vynaloženo, kolik lidí, kolika lidem se dostalo podpory. 13. března, tedy přijetí delegovaných aktů, kde jsou eh, ustanovení o tom, jaké údaje mají být eh, schromažďovány členskými státy. A jinak velmi eh, v rychle, v krátké době budeme mít další informace, které budeme moci oznámit parlamentu a radě. Velmi dobře, děkuji. Další příspěvek za komisi pro DG Ample nikdo, DG Agri, je tu někdo za, za DG Agri? Chcete si vzít slovo? Jak se na to dívá generální ředitelství pro zemědělství? Dobrá, a generální ředitelství pro rozpočet také ne. Nic. Pane Preza. Děkuji. Takže služby, eh, které se zabývají programováním pomoci, by měly informovat o aktualizaci a zodpovědní Takže myslím, že už to bylo uzavřeno. Děkuji za pozornost. Très bien, je vous remercie. Výborně, já vám děkuji. Mezitím dorazila zpravodajka výboru pro zaměstnanost Elizabeth Morin-Chartier, já ji zde vítám. Chtěla bys nám říci, jak se na to díváš, máš nějaké otázky nebo návrhy? Využijeme toho, že zde kromě EIDER Gardia Sábel, která je naší zpravodajkou pro návrh rozpočtu na rok 2015 i zástupce komise generálních ředitelství pro zaměstnanost, eh, zemědělství a rozpočet. A také Anne Jensen, to je naše zpravodajka pro rozpočet 2014. Takže Elizabeth. Eh, děkuji, pane předsedo, drahý Alene. Na úvod bych ráda poděkovala rozpočtovému výboru, protože hájit Fond evropské pomoci nejchudším osobám, to nebylo zdaleka předem vyhráno vzhledem ke stanovisku hlav států a vlád. A já vím, jak ty sám, ale ne, pokud dovolíš, drahý předsedo, jak jsi na tom pracoval, to tvoje vystupování bylo skutečně velmi efektivní, pokud jde o obhajobu tohoto fondu evropské pomoci nejchudším osobám. Chci také poděkovat zástupcům komise, protože i oni nám velmi pomohli. Elmer Costello, zpravodajka, na tom taky velmi pracovala, já jsem s ní spolupracovala jako zpravodajka pro Evropský sociální fond, tam je velmi důležité propojení. Chci říct si jen pár slov ohledně toho, že politicky tato věc byla velmi zásadní a pomoc rozpočtového výboru naprosto klíčová. Po všech těch krocích na poli finanční solidarity související s krizí. Dnes velmi dobře vidíme, že solidarita mezi občany je velmi očekávána a občané očekávají, že Evropa bude pomáhat těm nejchudším, protože dnes 19 milionů, více než 19 milionů evropských občanů nemá jídlo s obsahem bílkovin ani jednou za dva dny, takže já si myslím, že je všem jasné, jak je to důležité. Dospěli jsme podle mého názoru eh, k dobrému kompromisu. Je tam ta základní pomoc pro všechny země a potom ta možnost úpravy. Já bych ráda upozornila pouze na jeden bod, eh, který nám působil problémy a u kterého si musíme dát opravdu velký pozor, a sice, že v nařízení, tam jste si všimli, že se zakazuje, pokud to můžu takto říci, že se zakazuje, aby charitativní združení čerpali nějakou částku, ať už symbolickou, když distribuují potraviny, které jsou dotovány z Fondu Evropské pomoci nejchudším osobám. Dejte si na to opravdu pozor, protože ono to ohrožuje fungování sociálních obchodů s potravinami, které fungují právě na základě té opravdu drobné symbolické částky, kterou eh, tyto obchody požadují jako protiplatbu proti těmto nebo za tyto potraviny. Komisař velmi jasně vystoupil, já bych to eh, ráda znovu otevřela, protože toto vystoupení komisaře Andora nám ukazuje, jakým způsobem můžeme zachovat fungování těchto sociálních obchodů s potravinami. Je důležité, abyste to řekli i nahlas a Adriana ta velmi dobře zná toto téma, může se k tomu potom vyjádřit. Komisař Andor řekl, že nařízení říká, že je zakázáno vybírat nějakou částku, když eh, distribuujete potraviny, které jsou dotovány z Fondu Evropské pomoci nejchudším osobám, ale u všech eh, ostatních eh, potravin, které nejsou financovány z tohoto fondu, tam žádný problém není. Takže vidíte, že v těchto sociálních eh, podnicích eh, nebo obchodech s potravinami jsou oba dva druhy potravin, některé, které tedy čerpají pomoc fondu Evropské pomoci nejchudším osobám a jiné ne, takže mohou i dále fungovat. Takže se nám podařilo vyjednat něco, co není tedy úplně nejlepší, ale je to funkční, takže já děkuji rozpočtovému výboru za jejich pomoc, děkuji Evropské komisi. Myslím si, že to byl opravdu velmi důležitý politický krok jak pro naše občany, tak i pro Evropu. Děkuji, Elizabeth. Mezitím dorazila Anne Jensen. Chceš k tomu něco říci, nebo máš otázky? Máme zde zástupce Evropské komise, generálního ředitelství pro zaměstnanost, zemědělství a rozpočet. Eider předesla takovou krátkou prezentaci. Ariana na to reagovala, takže chceš si teď vzít slovo? Oh, děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručná. Myslím si, že jeden velmi zajímavý bod v této věci je, že se může jednat o větší změnu tohoto programu, než jak by se mohlo zdát. Já jsem z Dánska, kde jsme byli proti tomuto programu, většina byla proti a de facto se ukázalo, že ty peníze nikdy utrácet nebudeme, ale postupně se věci vyvíjejí jinak a už dnes existují programy pomoci pro nejchudší osoby ve společnosti, ale nejde o programy distribuce potravin používáme jiné prostředky a myslím si tím pádem, že otázka nějakého dohledu nad tím, jak členské státy tuto problematiku budou řešit, je otázka velmi důležitá. Bývalo to součástí společné zemědělské politiky. Mývali jsme hodně masa, dnes už ho nemáme. A myslím si, že když v tomto programu budeme eh, pokračovat, tak je důležité, aby dostal jaksi jinou příchuť, abych tak řekla. Měl by se více zaměřovat na to, co skutečně můžeme udělat pro nejchudší osoby, abychom jejich situaci zlepšili. Všichni víte, že v celé řadě zemí se jejich situace nezlepšuje vůbec. A to je ta hlavní otázka, na kterou by měla komise odpovědět. Je potřeba mít přehled o tom, co členské státy v terénu dělají, protože se to může lišit stát od státu. Takže já se ptám, připravujete nějaký systém výměny osvědčených postupů nebo něco takového? To by, myslím, bylo velmi důležité v tomto ohledu, abychom zajistili, že ty peníze budou použity řádně. A říkám vám to jako zástupkyně země nebo žena ze země, která byla původně proti, ale myslím si, že nějakým rozumným způsobem bychom tyto peníze využít mohli. Děkuji, José Manuel Fernández. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Eh, I já bych chtěl přivítat pokrok, kterého jsme zde eh, dosáhli. Určitě stojí za to trošku si zabojovat s komisí a získat všechny ty miliony pro eh, fond pomoci pro nejchudší osoby. Samozřejmě ty prostředky nejsou na takové úrovni, jaká by byla ideální. Já bych se chtěl zeptat eh, na ty zemědělské přebytky. O čem konkrétně hovoříme, co s tím konkrétně děláme? Je nějaká možnost tyto přebytky začít opět využívat pro nejchudší rodiny? Nemá smysl, pakliže tyto nadbytky existují kde si? abychom je nemohli použít pro lidi, kteří je skutečně potřebují, kteří je skutečně mohou využít. Takže má otázka, nebylo by možné změnit legislativu tak nějak, aby toto využití nadbytku bylo možné? Já vím, že soudní dvůr řekl, že podle stávající legislativy to možné není. Ale má otázka je, jak bychom tuto situaci mohli změnit, aby tyto potraviny mohly být využívány jako součást strategie EU 2020 na dosažení udržitelného růstu a, a e, řádné využívání prostředků a boj s chudobou, když už v tom budeme a tak dále. Takže má otázka. Co by bylo potřeba udělat proto, aby ty existující nadbytky potravin se mohly použít pro ty nejchudší rodiny? Děkuji. Merci. Euh, Děkuji. A je tu také předsedkyně výboru pro zaměstnanost, která je teď mezi námi. My už jsme začali klást otázky našim přátelům z komise a tedy v souladu s tím, jak funguje monitorovací skupina, tak máme výměnu názoru o programu pomoci nejchudším osobám s představiteli, kteří na, na komisi zodpovídají za zprávu tohoto programu a přípravu budoucího systému. Jsou to zástupci DG pro zaměstnanost, které jistě i znáte, pro zemědělství a pro rozpočet. Mám ještě další žádosti o slovo. Chcete si rovnou vzít slovo? Dobrá. Jan Mulder. Thank you, uh, chair. Uh... Děkuji, pane předsedo. Mám eh, velmi jednoduchou otázku. Eh, paní Jensen už říkala, že ne všechny členské státy jsou tak zapáleny pro věc. Já se chci zeptat z těch 28, kolik členských států se tohoto programu účastní. Eh, předpokládám, že pro každý stát je nějaká finanční alokace. Co se s těmi penězmi stane, když nějaký členský stát nechce participovat? Děkuji. Euh, j'ajouterai en complément de la question. Já bych tomu ještě eh, doplnil k této otázce. Z hlediska komise, tedy můžete nám se s námi podělit o to, jak se díváte na to, jak každý členský stát až doteď používá tyto eh, finanční prostředky, aniž bychom na někoho ukazovali prstem můžete nám říci, jaký by byl účinný eh, způsob nebo jaké jsou osvědčené postupy, pokud jde o zacházení s těmi dostupnými prostředky? Paní Triple. Um, Děkuji. Až eh, budeme analyzovat jednotlivé členské státy, tak by mě zajímalo, jak funguje komunikace na úrovni členských států. To znamená, jakým způsobem eh, oslovují ty potřebné jaký je přístup, jak to zkrátka funguje v praxi v každodenním životě. To je velmi zajímavá otázka. A e, mohu říci tedy, samozřejmě mě kontrolují tady francouzští kolegové, u nás ve Francii ta komunikace funguje tak, že v momentě rozhodnutí um, soudního e, sou, soudu, soudního dvora, tedy tak e, podstatě poté si francouzi uvědomi, uvědomili, že e, Francie pomáhá vůbec těm nejchudším, až doteď e, o tom nikdo v podstatě nevěděl, kromě Katrin Trautmann. Nebo trošku možná přeháním. Karvanč, prosím. Já vás nechci přerušovat, ale jenom k tomuto bodu. Tak. Když se podíváme na ten francouzský pohled na pomoc nejchudším, tak jsou tady takové osobnosti jako třeba Koluš, které eh, tedy, tedy dialog se Žekem Delorem přispěli k tomu. Já myslím, že ve Francii si, eh, jsou lidé velmi eh, vnímaví vůči této otázce a je pravda, že tato zpráva soudního Eh, dvora umožnila novou mobilizaci tohoto, eh, tohoto fondu, ale zvýšila povědomí o tom, ale samozřejmě samozřejmě, že to není, eh, že by nikdo nevěděl, že by, že by bylo, nikdo nevěděl o tom dialogu třeba mezi Kolušem a, Delorem, ale pochopitelně, že se trochu zvýšila ta viditelnost. Ano, ale to bylo před 20 lety. Ten program ne, byl dobře, byl znám tedy, eh, ale ta situace celkově evropská byla méně známá, ale to je taková trošku debata mezi námi francouzi. Eh, každopádně tu máme základní otázku, která se eh, nabízí i ve všech dalších státech. Monika Holmajer. Děkuji. Já mám především jednu otázku, která se týká toho, co říkal eh, Jose Manuel Fernández. Pokud si já dobře pamatuji, ale ráda bych se zeptala, ráda bych, aby mi i někdo odpověděl, Evropský soudní dvůr se odkázal také na to, že pokud nemáme žádné skutečné nadbytky v zemědělství, pak se nesmí peníze z oblasti zemědělství brát na pomoc nejpotřebnějším. Samozřejmě pokud nějaké nadbytky jsou, tak ty nadbytky, to znamená ty potraviny, se mohou rozdat nejchudším. E, pro nás je tedy otázka to, kolik peněz máme v tom pomyslném hrnci na ty nejchudší osoby. A chci se zeptat také, jestli vůbec nějaké nadbytky v zemědělství máme, které bychom mohli e, využít nebo zda momentálně žádné takovéto nadbytky neexistují. Děkuji. Merci. Děkuji. Katrin Trautmann. Děkuji, vážený pane předsedo. Já mám eh, velmi krátkou, stručnou otázku na komisi. Sami říkáte, že je zde rozdíl mezi tím, kdy je možné mít přístup k těmto prostředkům a je zde určitý čas, který uplyne, než to mohou moci státy vyhodnotit. Jak to bude vypadat eh, u těch eh, akcí, do kterých jsou zapojeny nevládní organizace v průběhu toho přechodného období, protože si nedokážeme představit, eh, že by najednou ty organizace přestaly mít potřebu financování a že budou fungovat bez financování. Nechceme, aby došlo k nějakému přerušení. Bude se to týkat jak aktérů, tak i příjemců. Děkuji, Salvador Garriga. Ano, pane předsedo. Chtěl jsem jen upřesnit jednu věc. Tento fond odkazuje na finanční nařízení, jehož prostřednictvím se uplatňuje. Z žádného hlediska nemůžeme mít za to, že tento fond pomoci nejchudším nepotřebuje žádné zvláštní finanční nařízení. Já se chci zeptat na administrativní náklady, správní náklady. Mně se zdá, že toto je program, který se velmi těžko uplatňuje, je drahý, pokud jde o jeho administrativní realizaci. Tento fond eh, pokrývá i administrativní výdaje, nejen tedy ty nákupy, ale i administrativní náklady. To je má otázka ve všech členských státech. Děkuji, Salvadore. Eh, Goran Ferm. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já se chci vrátit k tomu, co říkala Ann Jensen. Jeden z důvodů, proč země jako Dánsko nebo Švédsko byly kritické e, k tomuto systému a historicky proti, není to, že bychom nechtěli pomáhat chudým, ale protože máme všeobecný sociální systém s velmi pevnou sítí, kde v podstatě potravinová pomoc e, nemá žádný prostor proto nemáme ani žádné e, velkoplošné nevládní organizace, které by tento druh pomoci řešily, jako je tomu v jiných zemích. Byli jsme kritičtí, protože nebylo jasné, zda tím účelem programu je pomoc chudým nebo pomoc zemědělcům. A to je také jeden z důvodů, proč tyto programy nikdy nebyly populární ve Skandinávii. Ale k tomu, co říkal Jan Malder, možná jsem špatně rozuměl, ale snad mi to případně vysvětlíte. V té situaci nového systému bude povinné pro členské státy, pro všechny, aby se tohoto účastnili. Neexistuje způsob, jak by se členský stát mohl z tohoto systému vymanit nebo odhlásit, aby se to řeklo. Jinak. Ale na druhou stranu v tom systému je určitá flexibilita, pokud správně chápu, v tom smyslu, že není nutné například, aby členské státy používaly vždy i potravinovou pomoc, ale mohou se soustředit i na jiné systémy. Čímž je ten systém kompatibilnější se skandinávským sociálním systémem? Je velmi důležité, aby ti, kteří mohou, nám tady vysvětlili, do jaké míry tato flexibilita skutečně platí, do jaké míry se můžeme soustředit pouze na některé části tohoto systému a nepoužívat potravinovou pomoc a třeba jiné věci. Můžete nám prosím vysvětlit tu možnou flexibilitu pro jednotlivé členské státy? To je velmi důležité. Pokud vím, například dnešní švédská vláda přemýšlí o tom, jak vytvořit vlastní program a které části programu použít. Děkuji, Paul Rybich. Děkuji, pane předsedo. Pro nás je samozřejmě skutečně velkou výzvou prosadit správné kroky. Nej, největší problém je energetická chudoba, to, že si mnoho lidí a stále více nemůže dovolit ani energie. Chci se zeptat, jak to vypadá s nějakými nouzovými prostředky v této oblasti, například eh, dání k dispozici fotovoltaických, fotovoltaických elektráren nebo baterií, aby si alespoň lidé mohli v noci posvítit nebo se dovolat telefonem nebo něco takového. Je to také program, který se zvažuje v této oblasti? Děkuji. Merci bien. Děkuji. Eider, chceš si znovu vzít slovo? a potom Pervanč Beres má nějaké otázky. Ajder. Děkuji, pane předsedo. I když eh, některé otázky, které jsem chtěla položit, eh, už vznesla Katrin Trautmann, eh, já bych se chtěla znovu dotknout těch přechodných opatření. Na to jsme se ptali už v tom dokumentu, který vám zaslal Evropský parlament. Zatím není jasné, jak to má komise vymyšleno. A konkrétní otázka co se stane v roce 2014 a vzhledem k tomu, že operační programy nebudou fungovat ještě tento rok, nebude možné vynaložit ty peníze včas, tak jaké najdete rozpočtové řešení? Jak to ovlivní rozpočet a především, jak to ovlivní zprávu nevládních organizací, bank a združení, která využívají tento fond. Máte o tom nějaké informace? Děkuji. Paní předsedkyně. Já vám musím také říci, pane předsedo, takže pane předsedo, děkuji za toto společné slyšení. Já si myslím, že je to velmi důležité. Vy jako odborníci na rozpočet se zajímáte o ten obsah a je velmi dobré spolupracovat právě s námi, protože ti, kteří pracovali na tom legislativním návrhu, mají přístup, který může doplňovat ten váš. Než položím ty otázky, tak bych se ráda vrátila k několika bodům, k jednomu či dvěma. My jako spoluautoři základního legislativního rámce tyto věci považujeme za zásadní. Nejdříve tedy ten zemědělský přebytek. Tento text je zcela v souladu eh, s nálezem Evropského soudního dvora a vůbec zde nevzniká otázka používání zemědělských přebytků. Proto tato věc byla přesunuta z kompetence výboru pro zemědělství do kompetence výboru pro zaměstnanost. Stanovisko zemědělského výboru které jsme dostali, nám říká, že pokud se objeví nějaké zemědělské přebytky, tak je potřeba je využívat. Nikdo samozřejmě nebude proti takovémuto přístupu, protože je zcela v souladu s nálezem Evropského soudního dvora, a zároveň také i se záměry těch, kteří se obrátili na Evropský soudní dvůr. Takže tento fond ale už není fond používání zemědělských zásob, je to fond sociální pomoci. To je první bod. Druhý bod. Pokud jde o rozšíření působnosti fondu, pomáhá především formou eh, distribuce potravinové pomoci a základních produktů. To byla ta jeho původní orientace. A je to takové zrcadlo, které odráží ty obavy členských států. O tom hovořil kolega Farm, ale myslím si, že i Anna Jensen o tom hovořila, aby pomohl těm členským státům, které nechtěli vůbec slyšet o používání zemědělských přebytků ani o potravinové pomoci. A je to tedy taková paralelní cesta boje proti sociálnímu vyloučení nebo pro zapojení, začlenění do společnosti. Je to program, který se řídí zcela jinými pravidly, protože když bojujete proti vyloučení ze společnosti, tak nemůžete být kontrolováni, dělat výběrová řízení nebo plnit celou řadu postupů, než v situaci, kdy jste potravinová banka, která rozdává potravinovou pomoc. A potom musíte tedy mít ty paralelní programy a proto je máme v textu, aby si každý členský stát vybral tu cestu, kterou chce upřednostnit. Vybere si tedy tu svou cestu, takže buď jedna, nebo druhá, nebo obě cesty. V každém případě jsou to dva paralelní programy a já doufám, že to uklidní všechny. Ty, kteří nechtějí dělat potravinovou pomoc a, a kteří musí využívat tento fond na základě jiných přístupů. A teď se vrátím k tomu přechodnému období. Já vidím ty písemné odpovědi komise. Výsledek jednání byl ten, že se anticipovala retroaktivní způsobilost těchto prostředků. To je tedy výsledek jednání. V rámci našeho výboru jsme včera potvrdili akty přenesené pravomoci, které by měly umožnit rychlé uplatňování tohoto mechanismu. Ale bude důležité, aby nám komise vysvětlila, co tam vlastně naplánovala v těchto aktech přenesené pravomoci a zda to bude mít dopad, eh, finanční dopad. K té částce, o kterou Evropský parlament hodně bojoval. Zdá se, že v rozpočtu na rok 2014 eh, ta částka bude nekonečně nižší, než bylo naplánováno v právním základu. Takže já si myslím, že je to absurdní. Už se o tom hovořilo, ale já si myslím, že je to zásadní bod. A potřebujeme, aby nám to komise vysvětlila, protože Evropský parlament několikrát hlasoval pro tři a půl a ne proto, aby potom zde byly využity nějaké účetní kličky, které vůbec nechápu, k tomu, aby byla tato částka snížena. Takže to by mě zajímalo, to jsou tedy ty základní věci, na které bych se ráda zeptala. A děkuji, že máme další možnost postoupit před, protože je to důležité téma pro Evropský parlament, pro naše občany a proto je velmi důležité interpelovat zde komisi v dalším vývoji této věci. Ještě se chci vrátit eh, těm, eh, těm zemědělským zásobám. Já jsem řekla, že už to není program zemědělských zásob, ale může být zajímavé pro poslance, zda jsou někde nějaké jiné zemědělské zásoby, které jsou využívány jinde. Ale je to jiná otázka. Děkuji. Elizabeth? Podle těch informací, které jsem dostala od Michela Dantena, který pracuje ve Výboru pro zemědělství, využívání zemědělských zásob eh, vedle fondu pomoci nejchučím, ta byla tedy naplánována takováto akce. Je to tam zapsáno v každém případě, je to možné a vůbec to tedy nesouvisí s těmi třemi a půl miliardami. Generální ředitelství pro zemědělství by nám mělo být schopno odpovědět na tuto otázku, pokud jde o ty zemědělské přebytky. Ještě dva další kolegové požádali o slovo. Nejdříve tedy Alda. Děkuji, pane předsedo. Chci položit dvě otázky. jak právě pana Beres, paní Beres řekla, není to problém vlastně, problematika potravinové pomoci, ale boje proti vyloučení ze společnosti. A co bych chtěla vědět podrobněji, jak chceme se poprat s novými potřebami, které nejsou nutně tedy o potravinách, ale možná dalších ide, potřeba dalších eh, základních uspokojení, za, za, dalších základních potřeb těchto rodin. Už bylo řečeno, že když ne, nám třeba chybí mm, přístup k energii, tak v důsledku toho nemusíme mít přístup k vodě nebo ke zdravotní péči. A to v některých zemích, jako v Řecku, vede k tomu, že se eh, rozvíjí skutečná sociální katastrofa, tragédie. Není to jenom nějaká menšinová skupina populace, ale je to podstatná část občanů. Má druhá otázka tedy navazuje na tu první. Pokud se podíváme na země, které jsou nejvíce vystaveny riziku, Bude se to nějakým způsobem řešit v rámci follow-upu tohoto fondu? Pane předsedo, děkuji, říká pan Ashford. Chtěl jsem si jenom vyjasnit pár věcí. Včetně některých, na které jste, eh, které jste naznačil i vy. Za prvé, já první věc, kterou úplně nerozumím, to jsou ty zemědělské přebytky. Napadají mě k tomu hned tři věci. Když je řeč o přebytcích, tak ty jsou kolísavé, nespolehlivé ve svém množství. V závislosti na situaci globálních trhů, na sezóně, na výši produkce. Takže jejich dostupnost, na, na tu se nelze spolehat. Za další, povaha těchto přebytků, i kdyby existovaly, tak to jsou skutečně komodity, s kterými eh, se obchoduje ve velkém. Jsou to obrovské eh, částky, obrovské, obrovská množství, ať už masa nebo eh, cereálí nebo něčeho. není to něco, co se snadno zpracovává v rámci pomoci nejchučím. A za třetí, ta takzvaná strat, měla by ta, být ta strategická rezerva, která, eh, která pojišťuje toto kolísání, která do které se schromáždí potraviny v, při přebytcích a pak se uvolní, ale teď už není situace jako eh, před mnoha lety, kdy jsme měli obrovské přebytky, ty hory másla, jak se tomu tehdy říkalo a tak dále, a jezera mlíka. Ale samozřejmě, že tohle je součástí sociální politiky v rámci společné zemědělské politiky. A já se táži, je společná zemědělská politika tím správným nástrojem pro eh, dávání eh, sociální pomoci a je to tedy správ, jsou to správně vynaložené prostředky? Oui, uh, Richard. Richarde. Po tom výnosu soudního dvora, kdy, který prohlásil, že proti smlouvě financovat tuto pomoc, sociální pomoc, z rozpočtu společné zemědělské politiky, tak tím byla tato otázka naprosto opuštěna. Protože už nejsou právě proto ty přebytky, kromě některých výjimečných let, ze zemědělství. Takže to, co se teď zavádí, to, co vyjednal výbor M plus radou, na základě částek, které jsme vyjednali v rozpočtovém výboru s radou, na těch eh, sedm příštích let. To je program sociálního charakteru, která, který má pomáhat nejchudším osobám, a to tak, aby jim dal jednak potravinovou pomoc, ale také, jak řekla Alda, další formy podpory tam, kde existuje neuspokojená potřeba. Jestliže v některých letech, pokud budou přebytky, no tak pak je můžeme nějak využít, to ještě uvidíme, ale mění se eh, základ toho celého systému. A já bych sám měl jeden dotaz eh, v návaznosti na poznámku Pervans Perez. A to se týká rozpočtu na rok 2014, protože tady není soulad, eh, ne, chybí nám soulad částek mezi tím, co bylo naprogramováno v, roc, v rámci rozpočtu na rok 2014, to znamená závazky, ehm, to, je, to bylo těch 501 milionů 300 eh, tisíc a včetně milion 280 tisíc v rámci technické pomoci a ty částky, které jsou v příloze 2 eh, eh, toho nařízení. A jak řekla Pervans Bereš, Beres, tak parlamentu záleží na tom, aby eh, byly eh, tyto eh, závazky samozřejmě dodrženy a ta, tato politika by byla naplněna a to není možné jinak, než tím, že dojde k nějakému přesunu mezi rozpočty. A zástupci DG pro rozpočet by se k tomu měli vyjádřit. Takže to je, tady máme takovou skupinu otázek a já se nyní obrátím ke zástupcům různých eh, jednotlivých služeb komise. Kdo z vás chce začít? Adriana. Děkuji vám, pane předsed. Já si myslím, že v celkovém přístupu dochází prostřednictvím tohoto fondu k velké změně. Rozšířil se rozsah potravinové pomoci oproti předchozímu programu s tím, že členské státy, když poskytují produkty nebo potraviny těmto chudým lidem, musí jim poskytovat i další služby, nejenom je nakrmit, ale musí jim poskytnout i další eh, pomoc, rady, aby se zabránilo jejich sociálnímu vyloučení. To je ta základní změna v novém fondu. A budeme dbát na to, aby veškeré operace, které souvisí s, s poskytováním materiální pomoci, byly eh, rovněž začleněny, aby tam bylo aspoň těch 5% celkové alokace, která může být vynaložena správními orgány i na poskytování jiných služeb. Jak paní Beres zmínila, nemusí to být jen potraviny, ale také další aktivity sociálního začlenování, které se budou zaměřovat na osoby, které jsou, eh, stojí stranou trhu práce a společnosti. Proto máme dva operační programy, s kterými se v tomto nařízení počítá. Umožňuje to možnost, jak někteří kolegové zmínili, aby členské státy, které nechtějí rozdávat potraviny, aby eh, radši eh, zvolili druhý ty, ten, ten typ pomoci, kdy pomohou uh, Eh, lidem se začlenit znovu do společnosti. Myslím, že je důležité zmínit, že členské státy samé o sobě eh, si mohou vybrat, mohou si svobodně zvolit, co s, těm, s tou pomocí udělají, na jaké skupiny se zaměří, můžou je omezit, tu eh, skupinu cílovou, můžou se soustředit na několik oblastí, kde vidí, že se zvyšuje chudoba, můžou to brát plošněji. Je, existuje velká flexibilita. A vzhledem k tomu, že to je nařízení, tak všechny členské státy mají tento fond eh, používat, uplatňovat. Existuje tu národní alokace. A není žádný důvod, proč by všechny členské státy neměly rozvinout takový operační program na pomoc chudým osobám v Evropě. Mezi některými členskými státy ne, nepanovalo příliš velké nadšení, ale bohužel v uplynulých několika letech se sociální situace v Evropě zhoršuje. Ani v jednom členském státě nedochází ke zlepšení, pokud je úroveň eh, chudoby nebo snižování míry chudoby a to je znepokojující. My se trvá na tom, že je to nový nástroj, nový fond, platný pro všechny členské státy, pro všechny chudé v Evropě a domníváme se, že jsme přijali správné rozhodnutí a děkujeme eh, parlamentu za podporu, že nám pomáhá eh, s přijetím tohoto nařízení. Je důležité, aby existovala výměna osvědčených postupů. Jsou členské státy, které mají různé systémy, které mohou být užitečné a aplikované i v jiných státech. A proto je důležité, aby vznikla platforma pro výměnu osvědčených postupů, aby členské státy byly nabádány k tomu, aby ji využívali. Tak, aby všechna opatření a aktivity X, kterými se nepočítá přímo v tomto nařízení, aby se daly eh, jednoduše uplatňovat za účasti nevládního sektoru a dobrovolníků a abychom podporovali solidaritu v Evropě. Pokud jde o ty přebytky, ano, Eh, o tom eh, se tu vedla eh, poměrně značná diskuze. Víme, že přebytky vlastně nejsou. A se změnou zemědělské politiky pravděpodobnost přebytku, které by se rozdávaly, klesá. Proto jsme v článku 23 stanovili, že pokud vznikne přebytek, může být programu použit, ale musí se za ně zaplatit že to je... A kdo bude muset zaplatit? No členské státy, které budou používat eh, eh, tyto přebytky, budou muset ehm, zkrátka vyúčtovat tyto přebytky a náklady, které s nimi mají. Těch čtyř, v rámci, jsou ty 4 miliardy, to znamená, které se rozdělí mezi členské státy. Pokud členský stát chce použít eh, přes tu, tento přebytek, musí za něj zaplatit účetní náklady. A pokud jde o, eh, o komunikaci, tak je dobré, že aby, bylo by dobré, aby se eh, o tom informovali všechny eh, nevládní organizace, partnerské organizace a samotní, samotné osoby, samotní příjemci. Máme tam články, které se přímo týkají té komunikace, článek 19. To je jedna z věc, z věcí, která se bude také monitorovat při provádění programu. Máme eh, k dispozici také možnosti pokrytí administrativních nákladů prostřednictvím paušálu 5%, že nechceme, aby se aby z toho ty nevládní organizace měly, aby ztrácely čas účetnictvím. Chceme se, aby se zaměřili na klíčový smysl tohoto fondu, to, to, kterým je pomoc eh, chudým osobám. Proto 5% celkové alokace může být eh, použita jako administrativní náklady na eh, zprávu operací přímo v terénu. Není mo- žádná možnost opt-outu, ale je možnost opt-outu z té potravinové části. Já vím, že ve Švédsku operační program je dosti rozvinutý, směřuje eh, na pomoc bezdomov, osobám bezdomova. A mluvil jsem s lidmi, kteří na tom usilovně pracují. Vím, že i ty členské státy, které původně byly rezolutně proti vytvoření tohoto fondu, eh, pro něj nyní našli dobré využití. Nehrozí, že by alokace na rok 2014 nebyly využity, protože tento fond je nyní, spadá pod pravidla politiky soudržnosti, kde je pravidlo N plus 3. To znamená, že jakákoliv alokace na, rok, na předchozí rok může být použitá i v dalších třech letech. Takže naprosto nehrozí, že by se něco neprovedlo včas. Je důležité a ráda také slyším výradu parlamentu nebo obou parlamentů ten rozdíl mezi alokacemi na rok 2014 a 11% původním předfinancováním, to se počítalo z toho základu 2,5 miliard. Musíme mít um, opravný návrh, paní Beres. Ano, my to víme. Nestrácíme to ze zřetele. Do 11. září máme lhutu pro obdržení operačních programů a dalších 6 měsíců na jejich schválení. A chceme, aby nechceme, aby nějaký operační program existoval jenom kvůli mm, tomu, že máme určitý čas k tomu, abychom se s tím vypořádali. Musíme jednat co nejrychleji na základě akutních potřeb členských států. Domnívám se, že je možnost e, i opravného rozpočtu, tak abychom měli k dispozici všechny potřebné zdroje ještě letos. A pokud něco zbyde, bude se to řešit v dalším roce, v roce 2015. Ale ta 11% částka stačí k tomu, abychom eh, pokryli alespoň rok implementaci fondu, aniž by to zatížilo rozpočty členských států. So I think I've covered most of the tím jsem, myslím, pokryla už téměř všechny body, včetně toho, co říkala paní Beres. Eh, co se týká aktů přenesené pravomoci, chtěla bych poděkovat výboru EMPL za jejich rychlou dohodu ze včerejška eh, kdy eh, se v podstatě žádné větší námitky proti tomuto aktu v přenesené pravomoci neobjevily. Jenom bych vyjasnila pro členy tohoto výboru, že tento akt v přenesené pravomoci obsahuje ustanovení o usoustažnění řídícího systému a auditního systému a nárocích na reporting. Členské státy musí určit v tuto fázi svou správ, své správní úřady, nicméně eh, na ty výdaje tento delegovaný akt nemá vliv, pouze se ovlivňuje typ sbíraných dát a jejich odesílání komisi. Myslíme si, že tímto aktem v přenesené pravomoci se posouváme dále v dalším časném připravování programovacího období v členských státech a Eh, vzhledem k tomu, že první reporting na toto nařízení nastoupí v roce 2015, na rozdíl od politiky soudržnosti, což bude 2016, chceme členským státům poskytnout dost informací o tom, jak mají data sbírat, jaká data mají sbírat, jakým způsobem nám je mají odesílat, tak abychom v příštím roce mohli Radu a parlament řádně informovat o tom, k čemu tento fond přispěl. Děkuji vám. Výborně, děkuji. Takže myslím, že teď jsme vyjasnili celou řadu věcí, především tu zemědělskou část, která může pokračovat. Pokud jde o ten rozpočtový problém, zmínila jste se o možnosti doplňkového a opravného rozpočtu. Může nám k tomu něco říci eh, ředitelství pro rozpočet, pane Prezo? Děkuji, pane předsedo. Jen připomenu, že díky velmi aktivnímu působení parlamentu má tento program možnost navýšení o další miliardu eur, které by se připojily tedy k těm dvěma a půl miliardám, které byly původně naplánovány. A toto navýšení je tedy na členských státech, které mají za úkol předložit programy v tomto smyslu. Jak připomněla kolegyně, členské státy, které představují své programy, předkládají své programy až tedy do září. My doufáme, že ty částky, které mhm. budou odpovídat výdajům naplánovaným v právním základu pro rok 2014, budou náležité. Bude se to dělat prostřednictvím převodu a převodu tedy rozpočtového orgánu. Bude to odlehčený postup, ne takový, jako je postup opravného rozpočtu, takový těžkopádný, takže zde bude možnost ještě doladit ten rozpočet na příslušných místech. Děkuji, to je skutečně pod všemi úhly pohledu to nejlepší možné řešení. Paní předsedkyně nebo někdo jiný, máte ještě někdo nějaké otázky? Eider taky, pan Rike. Jen taková drobná doplňující otázka. V minulé konfiguraci Fondu pro pomoc nejchučím, který vycházel ze zemědělských přebytků, ale odpovídal částce 3,5 miliard euro, některé země z něj nečerpaly. Takže teď z něj budou čerpat všechny země. Máme z toho tedy odvodit, že ta dotace finanční, dotace pro země, které čerpaly z tohoto fondu, klesne, protože pokud ne, tak nevíme, jakým zázrakem by měla zůstat na stejné výši, protože pokud se má stejná částka rozdělit mezi větším počtem eh, příjemců, tak bude mít každý tolik, co předtím. Je to jasná otázka? Tak matematicky ta odpověď je eh, jasná. Možná politicky byste to mohla vysvětlit, Pervanš, proč jste trvali na tom, aby to bylo povinné pro všechny. Samotný duch nového právního základu, ten, to je vlastně stejná debata jako strategie Evropa 2020. Tam se hovořilo o tom, zda otázka boje proti chudobě je otázka, která spadá do pole subsidiarity, anebo zda by tam měla působit Evropská unie. A toto je odraz stejná diskuze, protože ti, kteří nechtěli čerpat z Evropského fondu pro pomoc nejchudším, eh, měli pocit, eh, že to je způsob, nebo tedy věc, kterou dělají efektivněji, účinněji sami na národní úrovni, než eh, s pomocí Evropské unie. Potom je to samozřejmě velmi politická debata, která sleduje jednotlivé ideologie politických stran a členských států, ale pokud jde tedy o ten Evropský fond eh, pomoci nejchudším, tam eh, jsme hovořili o minimální intervenci členských států, o minimálním čerpání ze strany členských států a je pravda, že ty země, které máme v tom druhém pilíři, to znamená u programů pro začlenění do společnosti. To jsou země, které nechtěly ten fond a tím pádem si vzali to minimum, to požadované minimum v rámci tohoto druhého pilíře. To znamená, že tedy nečerpají z té části, která je vyhrazena na potravinovou pomoc. Nemám u sebe ten rozdělovací klíč, jsem si jistá, že komise ano a může uvést přesná čísla. Jsem si jistá, že ta země, která vás zajímá nejvíce, čerpá za stejných podmínek jako v minulém programu. Děkuji, Pervanč, Salvador. Omlouvám se, že se vracím k této části debaty, ale pro účinnost fondu mně připadá zásadní, pokud tedy existují dva přístupy k tomuto fondu a některé země budou čerpat pouze minimum, protože chtějí subsidiaritu a jiné země chtějí plně využít tento fond na pomoc nejchučím, tak zde vzniká rozpor v Evropské unii. Mezi tím, jak intenzivně budou jednotlivé země tohoto fondu využívat a já si myslím, že to poškodí účinnost tohoto fondu. Takže má to důležitou politickou složku a tento rozpor mezi subsidiaritou a komunitarizací programů má samozřejmě dopad na celkovou účinnost tohoto fondu. Já si myslím, že to je bod, který v příštím eh, funkčním období nejen rozpočtový výbor, ale celý parlament eh, měl velmi pozorně sledovat, sledovat ty první výsledky v roce 2014 a 2015. Ano, pervanč. Můžeme znovu otevřít otázku legislativního základu. Nevím tedy, jakým způsobem, ale určitě nějakou cestu najdeme. Ale v legislativním základu je to takto napsáno a je to cena za politický kompromis, protože jinak bychom neměli žádný fond. Takže takto se dohodly státy na radě a Evropský parlament to akceptoval a schválil to. Na plenárním zasedání jsme potvrdili právní základ tohoto nového fondu právě tak, jak eh, jsme říkali. Upřímně řečeno, když se vrátíme zpět v čase, tak eh, v průběhu jednání vyjednávací tým Evropského parlamentu byl složen lidí, kteří byli pro fond a z lidí, kteří nebyli tomuto fondu nakloněni včetně jedné osoby, která se přihlásila o slovo a za chvíli se vyjádří. V každém případě tento tým jako celek se díval velmi špatně na to, co se dohadovalo na radě, protože se spouštěly tyto dva paralelní programy. Nakonec jsme ale pochopili, že to je cena za tu dohodu na radě, takže jsme to akceptovali a ověřili jsme si, že ten druhý pilíř pokud dovolíte, abych vám přesně řekla, jak to vypadalo, to jednání v parlamentu, tak my jsme měli strach, že ta část sociálního začlenování, kterou žádali, kterou požadovali ti odpůrci fondu, že se to bude zaměňovat s cíly sociálního fondu, že tam bude dvojí využívání, že to bude překrývat, protože v Evropském sociálním fondu jsme poprvé určili, aby 20% Evropského sociálního fondu muselo být povinně používáno na akce a programy na podporu sociálního začlenování, takže zde skutečně hrozilo riziko, že se budou zaměňovat cíle a nástroje. A proto Evropský parlament znovu tedy bojoval, podařilo se nám to, aby se v právním základu Evropského fondu pomoci nejchučím specifikovalo, že tato část určená na sociální začlenování bude výhradně vyčleněna na ty nejchučí a nebude se překrývat s akcemi v rámci Evropského sociálního fondu. A když se potom tedy obrátíme na členské státy a budeme sledovat, jak uplatňují tento fond a až příští komise se bude zabývat těmi podmínkami uplatňování víceletého finančního rámce a jeho naplňování v členských státech, tak to potom samozřejmě budeme velmi přesně sledovat. Ta hranice mezi tím, co se dělá v rámci Evropského sociálního fondu a fondu pomoci nejchudším, to je věc, která byla jasně stanovena. Paní Cornelisen? Děkuji, pane předsedo. Já nevím, jestli paní Bere smyslela mě, když mluví o té opozici vůči tomuto fondu, ale mohu vás ujistit, že už léta jsem jednou z eh, největších obhájkyň tohoto fondu v roce 2012, když byl ten eh, soudní případ v Německu, který hrozil tím, že ten celý fond pozastaví, tak jsem skutečně snášela modré z nebe, abych zajistila, že Nizozemsko nebude blokovat prozatímní řešení pro tento fond, protože ve finále si myslím, že to nejdůležitější je, aby těch několik milionů alespoň lidí v EU, kteří se stali závislými na předchozím zemědělském pro- programu e, po těch 25 let, kdy běžel, běžel, aby se o ně někdo postaral. A to je konec konců pro nás neustále ta hlavní myšlenka. Proto si myslím, že je dobrý nápad, aby země jako ta má Nizozemsko udělali, e, aby udělali alespoň malé penzum něčeho, nebo respektive aby čerpali co nejméně těchto prostředků, podobně jako Německo nebo Velká Británie, protože jsou země, kde je hodně, hodně, hodně lidí, kteří jsou na tomto programu závislí. Protože kdyby země jako ta má si vzali svůj právoplatný podíl, tak by lidé ve Španělsku, v Řecku a jinde v těch zemích, které jsou skutečně hluboko v krizi a kde je Eh, tolik lidí závislých na hmotravinové pomoci, na tom byli mnohem, mnohem hůře. A eh, mohlo by začít docházet k tomu, že eh, lidé začnou umírat hlady. Takže jsem pro tento fond, byla jsem pro, aby byl dobrovolný. V praxi si můžeme říci, že více či méně dobrovolný je, protože země si rozdělili prostředky mezi sebou, každá si vzala to, co potřebuje pro ty nejchudší, a já si nemyslím, že to vytváří teoretické ani praktické problémy, protože ten fond, který jsme měli předtím, byl stejně tak eh, používán některými zeměmi a jinými ne, podle daných potřeb. Takže si jsem jistá, že i tentokrát peníze dojdou k těm, kteří je potřebují v EU nejvíc. A myslím si, že praxe provozu tohoto fondu bude uspokojivá. Ale mám jednu otázku. E, připravili jsme několik možností, včetně mimo jiné pořádání různých akcí na dárcovství potravin, e, chceme bojovat proti plítvání s nadbytky, chceme, aby zemědělci, prodejci a všichni ostatní v potravinovém řetězci dávali zbylé potraviny do potravinových bank, což by mělo multiplikační efekt. Takže to je možnost, kterou jsme vytvořili, ale já se obávám, že dosti členských států, které se účastnili toho předchozího programu, budou pracovat stejně jako v minulosti, a budou utrácet přesně za to, jako v minulosti, a tyto nové možnosti využívat nebudou. Eh, chci se proto zeptat, jak probíhá školení členských států, aby tyto psali dobré operační programy, aby využili všechny možnosti, které mají. Děkuji. Merci. Děkuji. Grand Ferm. Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem jen zareagovat na to, co řekl Salvador. Já zásadně nesouhlasím snažíme se pochopit, že vzhledem k tomu, že politiky sociální eh, podpory jsou zatím otázkou subsidiarity, máme různé systémy sociálního zajištění, různé úrovně struktury chudoby. Samozřejmě všechny země mají chudobu, i ty nejchudší, ale ta struktura, úroveň, druh se liší a sociální systémy se také liší. Je však důležité, abychom měli nějaký systém který se nepřekrývá nebo není v rozporu se sociálním systémem, který je v, členským stá- v členských státech. Takže ta flexibilita je nutná. Já si myslím, že právě díky této flexibilitě bude program efektivnější, než kdybychom použili nějaké plošné řešení pro všechny. Tato flexibilita bude znamenat, že to bude efektivnější a snadněji akceptovatelné než jednotné řešení ve státech, ve státech, které s tím nemají zkušenost. Proto říkám, flexibilita je nezbytná, má-li být program efektivní. Děkuji. Salvador? I did not make any... Já jsem nic neprohlásil, já jsem jen vyjadřoval obavu. Ale v každém případě mě Garant Farm uklidnil. Já jsem vyjadřoval obavu, nebylo to žádné tvrzení. So, Göran Takže Goran se uklidnil. Jsou ještě nějaké další připomínky? Dobře. Děkuji, paní předsedkyně. A ještě tamhle. A otázka paní Cornelisen. paní Cornelisen a, a tady otázka paní Cornelisen a pana Rikyho. My neočekáváme, my tedy v těch operačních programech eh, nutně neřešíme všechny věci, ale můžeme pobízet členské státy, aby uplatnili zkušenosti jiných. To znamená, eh, aby pomohli šířit tyto informace do států, kde tyto zkušenosti chybí, prostřednictvím platformy na výměnu informací, kterou bude zpravovat komise. To je velmi důležitá záležitost. Budeme velmi usilovat o to, aby členské státy získaly více informací a znalosti o možné podpoře eh, chudých a sociálně vyloučených osob. Ale v nařízení jako takovém nepočítáme s tím, že by operační programy samotné nám řekly, jak mají členské státy postupovat. Pokud jde o částky, které máme k dispozici, tak nejprve je tu mírné zvýšení 3,4, to je v cenách z roku 2011, těch 3,4 miliard a 15% národního spolufinancování. A také pokud jde o alokaci z fondu pro členské státy. Program a kdy byl zatím financován z evropského rozpočtu. Takže to zvýšení rozpočtu, navýšení rozpočtu těch prostředků bude, bude vyšší než ve stávajícím programovém období a já se tudíž domnívám, že nesmíme zapomínat, že členské státy jsou stále více angažované a budou eh, stále více přispívat. Très bien. Merci beaucoup. Děkuji. Vynikající. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji eh, zpravodajím a zástupcům Evropské komise. Drazí eh, kolegové, kolegyně, tím jsme eh, vyčerpali dnešní dopolední program a mm, zůstanou tu koordinátoři a i spolupracovníci koordinátorů. Připomínám, že jsme se měli sejít full půl jedné. Na pět minut uděláme pauzu do eh, a začneme tedy eh, v půl jedné.